zasedání eh, nebude protestovat jedna frakce nebo minimálně 40 poslanců podle článku 226. Nyní se dostáváme ke změnám programu jednání. Co se týče dnešního programu jednání, nemám žádné eh, žádosti týkající se definitivního návrhu pořadu jednání z konference předsedů 3. září. Ani pro zítřek zde nemám žádné návrhy na změnu. Ve středu EPP navrhuje hlasování o změně názvu delegace o vztazích eh, s palestinskou legislativní radou změnit na delegace pro vztahy s Palestinou toto hlasování odložit tak, aby bylo možné konzultovat výbor pro zahraniční záležitosti. Než dám slovo panu Predovi, dovolte mi poznámku k jednacímu řádu. Jedná se o rozhodnutí konference předsedů, takže když budeme hlasovat o tomto návrhu, je třeba e, odsouhlasit zpětné postoupení do konference předsedů s tím, aby konzultovala e, výbor pro zahraniční záležitosti pro tento návrh eh, chce nyní hovořit pan Preda. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste právě to řekl. Ano, tato rozprava je důležitá a než bude rozhodnuto na plénu, tak by bylo velice užitečné, abychom zde uspořádali ve výboru AFET rozpravu, abychom si vyměnili argumenty já mm, si myslím, že není možné vzít do úvahy eh, výsledky diskuze z výboru pro zahraniční věci. To by bylo chybné. Děkuji vám, pane Predo. Eh, chce někdo hovořit na podporu tohoto návrhu? Prosím. Ne? Tak, pán Skliotis, vy chcete hovořit proti tomuto návrhu, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já e, jsem proti, pane předsedo, protože podle pravidel otázka změny názvu jména, takže v podstatě o tom lze rozhodnout pouze poté, co projde toto konferenci předsedu, k čemuž došlo. Takže bychom měli pokračovat s rozpravou. A já nebudu hovořit o detailech této záležitosti, ale víme, že otázka jména, názvu, to již bylo objasněno mezi palestinskými úřady. Já vám děkuji. Návrh je jasný, jde o vrácení konferenci předsedů s prozbou, aby před rozhodnutím ještě jednou konzultovala výbor AFET. Kdo je pro tento návrh frakce EPP poslance Predy, ať prosím zvedne ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Myslím si, že to byla většina. Prosím, eh, provedeme tedy elektronické ověření. hlasovali všichni poslanci a všechny poslankyně. Tak já ještě chvilku počkám. Táži se opět, hlasovali všichni? Dobře, takže uzavírám hlasování. Pro 152, proti 180 42 se zdrželo, návrh je zamítnut, takže zůstává program tak, jak byl navržen. Frakce EPP žádá, aby v návaznosti na prohlášení vysoké představitelky o situaci v Bělorusku bylo e, formulováno usnesení a uzavřít rozpravu usnesením. E, návrh zdůvodní pan Preda, prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, já doufám, že teď budu úspěšnější s Běloruskem. Máme za to, že je to rok, kdy mm, parlament předložil konsensuální návrh o této zemi. To bylo užitečné, ale tady nestačí pouze výměna názoru. Máme za to, že je třeba si i stan určit e, jasný postoj, vymezit se k tomuto. E, děkuji. Děkuji vám, pane Predo. Chce se někdo vyjádřit pro tento návrh? Ne. Chce někdo se eh, vyslovit proti tomuto návrhu? Nikoli. Nebo ano, prosím? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já si nemyslím, že takto to můžeme udělat. To je předčasné přijmout nějakou rezoluci, nějaké usnesení, i teď vzhledem k té uprchlické krizi. Samozřejmě eh, můžeme o tomto diskutovat si myslím jindy, v jiném okamžiku. Good. Dobře. Návrh pana Predy, Bělorusko a usnesení. Kdo je pro, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to musíme opravdu zkontrolovat elektronicky. Zahajuje elektronické kontrolní hlasování. Uzavírám hlasování. Pro 204, proti 169, 7 se zdrželo, takže návrh je přijat. Teď si musíte všem ořezat tušky, protože vám oznámím, co vyplývá ze změného pořadu jednání. Bude tedy usnesení a lhuty pro předložení návrhu usnesení je zítra 8.9. v 10 hodin. Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení středa 9.9. v 10 hodin, pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení středa 9. září v 11 hodin. Hlasování bude 10.9. ve čtvrtek v příslušné hodině vymezené hlasování. Na středu žádá frakce zelených prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky o situaci v Turecku. Rozprava by měla být eh, ukončena usnesením a konat se ve středu odpoledne. Hlasování o usnesení by se potom mělo uskutečnit na druhém eh, plenárním zasedání září. Nyní má slovo paní kolegyně Harms, která se chce vyjádřit k tomuto návrhu. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, od té doby, kdy jsme diskutovali o právě o pokroku Turecka a schválili po volbách v Turecku se mnohé odehrálo. Mnozí eh, uvítali nástup Erdoganovy vlády a její boj proti ISIS, ale podle mého názoru došlo také k mnoha negativním eh, jevům v Turecku eh, například v souvislosti s Kurdy, také pro následování novinářů zachází velmi daleko. Včera jsme byli svědky toho, že eh, vlastně kurdskými městy eh, se valí tanky, zahraniční novináři a korespondenti jsou eh, pronásledováni a Eh, včera vlastně stáhl DAF k centrále mediálního koncernu Hyriet, eh, opozičního mediálního koncernu v Turecku. Já se domnívám, že při této situaci bychom od paní Morgerini měli očekávat, že se vyjádří k této situaci, protože na jednu stranu zde musíme mít velké obavy, že to, co činí Erdoganová vláda v Turecku z mocenských důvodů vede k tomu, že vlastně se země vrátí o mnoho kroků zpět. Na druhou stranu se také musíme obávat o situaci uprchlíků v Turecku a také eh, se obávat o stabilitu koalice proti ISIS. Proto je zde mnoho důvodů, proč zařadit toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Harms. Kdo se chce vyjádřit na podporu návrhu paní Harms? Prosím, pane Georgiu. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα έχει να προσθέσει. Kolegové, skutečně asi tady nemusím moc co dodávat k tomu, co řekla kolegyně. Turecko eh, se blíží k explozi. Probíhají tam různé konflikty, v podstatě e, po celé hranici a navíc ještě mm, konflikt, vleklý konflikt s Kurdy, ty krvavé události v minulých letech. A zde je mm, riziko, které, je to velké riziko, které ohrožuje nejenom obyvatele Turecka, ale celý region. Také bych chtěl zdůraznit, že bohužel je to i e, kvůli tomu, že Eh, tam ta bezpečnost je velice malá, což v podstatě i eh, nahrává tedy Erdoganově straně mm, a mm, jeho politice. Bylo by velice tragické, kdyby parlament se k tomu nevyjádřil v rozpravě a nevyjádřil svůj názor a kdyby se nesnažil tlačit na pana Erdogana, aby napravil své kroky. Kdo se chce vyjádřit proti tomuto návrhu? Pane Trhovstate, vy jste se um, přihlásil k otázce týkající se jednacího řádu, takže pan Preda se chce vyjádřit proti. Děkuji, pane předsedo. My jsme proti této myšlence vést tu rozpravu teď, protože, jak právě vysvětlil kolega, to je politická záležitost. E, to e, a v podstatě tady teď jsme v období mezi volbami a ta další témata jako boj proti terorismu, migrace, to jsou témata, o kterých již se bude diskutovat, to již je naplánováno eh, v rámci jiných bodů, takže bychom teď neměli vstupovat do eh, nějaké politické eh, diskuze a vstupovat do nějakých konfliktů mezi extrémní levicí a dalšími silami. Děkuji, nyní tedy budeme o návrhu hlasovat. Návrh paní Harms. Prohlášení místo předsedkyně a usnesení jako čtvrtý bod a hlasování potom příští týden. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je pro návrh paní Harms? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dámy a pánové, když nezvedáte ruce, tak opravdu nevidím, jak hlasujete. Vždyť to není tak pracné zvednout ruku, tak zkontrolujeme to elektronicky. Hlasovali všichni? Návrh? Promiňte, uzavírám hlasování. Pro 153 proti 180 hlasů, 36 se zdrželo, takže návrh byl zamítnut. Pane Frhostate, je něco ke středě? Jak víte, pane předsedo, já jsem žádal, aby předseda Evropské rady se zúčastnil naší středeční debaty k migraci. Ne to State of the Union, ta debata k migraci. Já myslím, že je velice důležité, aby i uprostřed takovéto krize zde mezi námi byl i předseda rady. A jenom stručná poznámka. Já vím, že komise se chystá předložit nové návrhy, ale v komisi problém není. Není problém ani v Evropském parlamentu, který má jednotnou, jednotné postavení eh, vyplývající z rezoluce na jaře. Ale problém je rada, nedostatek jednoty, nedostatek solidarity. A z tohoto důvodu proto tím více žádám a apeluji, a tedy chci, abyste, pane předsedo, apeloval na něj, aby byl přítomen naší středeční debatě k migraci. Pane Verhofstadt, já jsem eh, v rámci konference předsedů eh, toto žádost eh, panu předsedovi rady již předal a dosud jsem nedostal odpověď. Nicméně ve světle dnešního zasedání ještě jednou zatelefonuji panu předsedovi rady. Ano, tak to podporuje alespoň eh, část pléna, eh, protože kdybychom tady měli potlesko, měli bylo by jasné, že to není jednotná podpora ale skutečně můžete mi věřit, že panu předsedovi rady skutečně vysvětlím, že bylo dobré, kdyby tady eh, mezi námi byl. Tak ke středě už na nic dalšího nemám a na čtvrtek nebyly předloženy žádné návrhy na změny jednacího programu. Dobře, takže eh, s výjimkou eh,